všichni společně dosáhli zlepšení v otázce respektování svobod a lidských práv v Tibetu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji srdečně. E, uzavírám tuto rozpravu. Ctění kolegové, Nyní se posuneme k dalšímu bodu našeho programu. Eh, budeme podle eh, článku 150 dávat eh, jednotlivým poslancům slovo na jednu minutu. Je to tak, že máme na celý tento bod celkem 30 minut. Nicméně se přihlásilo 74 poslanců. 74 poslanců požádalo o to, aby se v rámci tohoto bodu mohli vyslovit. A Eh, to tedy znamená, že nemůžeme udělit slovo všem, pokud máme eh, se vejít do těch 30 minut. A proto to učiníme tak, že nejprve eh, jsme tedy provedli výběr podle jasných kritérií a sice tomu bylo tak, že ti, kteří se již vyslovili při jiné diskuzi, při jiné rozpravě, a, a, tedy ti, kteří marně žádali o slovo v rámci tohoto postupu, dostanou slovo nyní a ti, kteří e, již slovo dostali v rámci těchto jednominutových projevů, slovo nedostanou. To znamená, že ti, kteří byli informa- e, odmítnutí dříve, nyní slovo dostanou, ostatní jsme e, informovali e-mailem, tak aby nečekali zbytečně. Já doufám, že to chápete, byl to jediný možný postup, tak abychom to zorganizovali spravedlivě. Budeme tedy postupovat tak, že e, ti, e, kteří tedy obdrželi slovo, mohou hned začít. První z nich je pan Svensson, prosím. Děkuji. Otázka lidských práv v Sudánu. Tam se budou konat volby. E, první volby od 24 Eh, let. A my sledujeme situaci s velkým zájmem. Prezident země eh, eh, se dostal k moci díky státnímu převratu a nyní je pohřešovan, nyní má stát před soudem v Hágu za porušování lidských práv. 400 tisíc lidí v Jižním Sudánu bylo zabito a v pondělí eh, se ehm, eh, hrozilo mezinárodním pozorovatelům voleb, že eh, pokud zůstanou, tak jim budou useknuty prsty a měly být vyhozeny. Pak byla v neděli mezinárodní dárcovská konference a tam zaznělo, že země by museli shromáždit přes 4 miliardy eur, aby byl Sudán znovu obnoven a my doufáme, že volby budou řešením, které povede někam konstruktivně ku Pan kolegos, Vážení kolegové, nyní slyšíme velice hlasitá prohlášení, že se evropské hospodářství dostává z krize, ale v mnohých členských státech tomu tak vůbec není. Veřejná debata o krizi je omezovaná na otázku veřejných financí, ale eh, rychle rostoucí nezaměstnanost už dosahuje kritické úrovně v některých členských státech a zajímavé je, že někteří vysocí úředníci a i nyní instituce chválí určité šéfy státu, i těch, kde se situace zhoršuje a zhoršuje se i počet lidí, kteří hrdí pod hranicí chud- chudoby tito lidé nechápou, zda eh, ten rok chudoby znamená omezování nebo zvyšování chudoby. Vlády, jež se nevěnují otázce zaměstnanosti, tak si nezaslouží chválu. Tady musíme eh, dohlížet na národní strategie pro východ z krize a zejména sociální reformy a vyhodnocování, co oni znamenají pro lidi. Děkuji, další řeč. Nyní paní Alfano, prosím. V italském mm, parlamentu eh, jsme teď přijali Ehm, eh, jsme eh, přijali tedy úpravu eh, trestního zákona, kde se i ehm, zakazuje tedy mm, mm, zakazuje Ehm, vstup do parlamentu těch, kteří byli pravomocně odsouzeni a byly provedeny další ústavně právní eh, ehm, novelizace a my eh, zde tedy to považujeme některé z nich jako přímé porušení volebního práva pro vstup do eh, italského parlamentu a chceme tedy, aby ehm, toto bylo odsouzeno, protože nyní je to tak, že i když někdo nebyl odsouzen pravomocně, tak již se mu může zakázat vstup do parlamentu, aby se stal kandidátem a my hm, chceme říci, že hm, zde hm, Evropská smlouva, tedy článek 2003, dva, pardon, 203, zde i hovoří o tom, že Evropský parlament by měl tato pravidla sjednotit pro Evropskou unii. Děkuji. Nyní paní Grace, prosím. Dobrý večer. Letiště v Pontarabi je údajně nejvíce nebezpečné kvůli eh, runwayím, které se eh, nachází eh, nad městem. Vlastně zde francouzsko-španělská smlouva není respektována. I navíc všeho toho se připravuje rozšíření tohoto letiště, což by ještě ohrožovalo více dopravu. Evropská komise tedy souhlasí s tím, že se bude ničit eh, chráněné přírodní eh, oblast tohoto typu, která byla i chráněna programem Natura 2000. Je to tedy, eh, na, protože již vlastně v Baskicku je letiště, mezinárodní letiště, které ani není využíváno na plnou kapacitu, takže proč by nebylo možné tedy zajistit obslužnost Biaricu ve Francii z jiných tedy letiště méně, kde dochází k menšímu znečišťování prostředí? prostředí. Děkuji a nyní pan Migalsky. Děkuji. Já bych se rád věnoval otázce vraždy ruského novináře Maxima Zujeva, jež byl zabit před asi týdnem v Kaliningradu. To byl známý novinář, bloger a není to první událost, kdy v Rusku je novinář vražděn. Eh, od roku 2000 jich bylo eh, téměř 20. To je zneklidňující jev, protože všichni víme, že bez svobody slova, bez svobody novinářské práce, bez toho, aby novinář měl přístup eh, k tomu, ke své profesi, není budoucnost pro svobodu a demokracii. A my bychom na to neměli zapomínat dialogu s Ruskem a měli bychom uspořádat seminář a já jej uspořádám, pokud bude souhlas AFET AFETu a e, delegace pro spolupráci s Ruskem, ale myslím si, že všichni bychom, kdykoliv hovoříme s Ruskem, podtrhovat, že svoboda médií, svoboda, e, aby novinář mohl vykonávat svou profesi, je základní podmínkou. Děkuji. Další řečník, pan Puntis. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, Ráda, rád bych vás informoval o jedné věci. Poslední in, mm, zveřejněné dokumenty hovoří o tom, že německý podnik Daimler byl e, spojenými státy zažalován, protože e, v něm docházelo k nekalým praktikám. A stejné téma se objevilo i v Siemensu. I v této společnosti dochází k nekalým praktikám. Jde o získávání zakázek a tento skandál otřásl i Řeckem. Kromě hospodářské a ekonomické krize tu tedy máme i krizi morální. Německá vláda zatím e, nestíhala korupci mimo své hranice. Komise by měla převzít iniciativu v této otázce. Měla by se zasazovat o dodržování práv, tak aby byly chráněny peníze evropských poplatníků. Děkuji. Pan Salavrakos, děkuji. Evropský parlament by se měl angažovat totiž eh, eh, Turecká loď Bafra eh, vjela do autonomního mořského prostoru Řecka a e, srazila se nebo narazila na řeckou obchodní loď, řecké plavidlo, což ukazuje, když jsme v kontextu hovořili o řecké finanční krizi, že je to nepřesné. Problém v Řecku je politický, protože naši sousedi mají e, vůči nám kázus zbeli a neustále se snaží provokovat řecké e, ozbrojené složky tím, že překračují vzdušný prostor i prostor mořský a bohužel je to bez mikrofonu. Bohužel máme problém s mikrofonem. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να γίνει γνωστό ότι Já bych rád vás informoval, že Řecko přistoupilo k velice eh, tvrdým opatřením, které mělo dopad, obrovský dopad na eh, řecká domácnosti. Řekové si zoufají, řecká společnost už to není schopna snášet. Tak, jak už jsem řekl, problém spočítá, spočívá v politické otázce. My nechceme od žádného evropského spoluobčana peníze. My pouze žádáme o celoevropskou solidaritu, o unijní solidaritu, aby nám pomohla se vypořádat s problémy trhu. E, další pan Obermeier, prosím. Zhruba před deseti lety tehdejších 14 členů Evropské unie uvalilo sankce na Rakousko. Rakouští Ministři se nemohli účastnit neformálních zasedání rady, ale přesto Rakousko muselo dál do Unie platit. Já se tedy ptám, jaký je výsledek. E, nezávislá zpráva moudrých konstatuje, že e, již nyní e, svobodná strana nepředstavuje nebezpečí. Eh, myslím si tedy, že eh, sankce ze strany EU se již neopírají o žádný právní základ a je to útok na rakouskou suverenitu. Nicméně si myslím, že Evropská unie se z toho poučila. Měli bychom respektovat státní suverenitu našich eh, států a to je velmi dobře. Vzhledem k, eh, k situaci v Rakousku si myslím, že jeden z hlavních inkvizitorů, eh, současný poslance Minišel, by se tedy měl eh, po deseti letech odvážit do Rakouska a jet tam na dovolenou. Děkuji. A další řečnicí je paní Mathieu, prosím. Paní předsedkyně, včera v Francie vzdala hold eh, jednomu z policistů, Jean Cherchnerin, což byl francouzský důstojník policista, který byl zavražděn organizací ETA 16. března v, pařížském, eh, v pařížské oblasti a za 40 let to bylo 830 lidí, kolik bylo zabito, ale tentokrát je to poprvé, kdy teroristé zaútočili na francouzského policistu a e, to znamená, že musíme více spolupracovat v boji proti terorismu. To je naše povinnost. Velice brzy francouzsko-španělská spolupráce bude takovým modelem pro spolupráci v Unii. My e, vlastně poprvé vytváříme společné vyšetřovací týmy v rámci evropského prostoru justice i e, to bude velice efektivní vlastně způsob, jak aplikovat například evropský zatykač. Ale bohužel přesto všechno, co máme v Evropě, tak nebylo možné eh, zabránit této vraždě. Proto musíme zintenzivnit naši, náš boj proti terorismu. Děkuji. A nyní Joe Higgins, prosím. Bez mikrofonu. Eh, eh, paní komisařka Kunova, já se omlouvám, že tady došlo k určitému zmatku, takže pan Joe Higgins, ne? Paní předsedající se omlouvá. Joe Higgins and then Jimmy. Excuse me. Um, uh, Tady prosím, abychom začali od začátku, tedy paní předsedkyně um, kampaň pro vládu lidu v údolí Valde Suza proti eh, rychlodráze a e, to bude francouzským pobřežím do Turínu. A to je pouze e, několik kilometrů široké údolí a už tam má e, železnici i cestu. A taková kampaň jasně ukázala, že proto není žádné zdůvodní. Pouze 31 e, současné železniční kapacity je využíváno a nová železnice by e, dospěla k negativním jevům, byl by tam únik asbestu, e, těžba by ohrozila krajinu. Desetitisíce lidí se zmobilizovali proti tomu a je skandál, že bylo využito policejního násilí, aby toto bylo potlačeno potlačeno. Já volám, apeluji na Evropskou unii, aby eh, se proti tomu postavila mm, tady mluvíme Asaradura, oni eh, neuhnou, nenechají se a nedají se a zvítězí. Děkuji a nyní pan Nata na minutu. Eh, mě velice zneklidňuje způsob, jak u mě na severu Anglie, jak eh, obce využívají parkovné jako takový příjem do svých rozpočtů. Například eh, tam je taková malá obec, která využívá tyto poplatky a to hodně poškodilo místní průmysl, živnostníky, obchod, ale znamenalo to obrovské příjmy a znamenalo to, že na druhé straně řada malých středních podniku zbankrotovala. Takže zde my e, e, musíme na to poukázat, ale jako e, vždycky je zatím vším Evropská unie a zde využívá se tedy ten rámec dopravní politiky Evropské unie na rok 2010. Jestli toto je duch Evropské unie, eh, pokud to má vést k tomu, že se budou zavírat pošty a podobné věci, tak mm, to je mm, něco, eh, eh, mm, z čeho je vnit třeba Brusel. Děkuji a nyní paní Sinclair. Uh, Děkuji, paní předsedající. Já pocházím z regionu West Midlands a tam 20% toho území je klasifikováno jako takzvaný zelený pás, což má v úmyslu chránit a oddělovat města od toho, aby se nešířili eh, do krajiny ale Evropská unie vybízí k budování domů v tom zeleném pásu, což je blízké mému srdci, protože to poukazuje na nedostatek respektu vůči naší kultuře, vůči našim tradicím, ale co je vám potom? Eh, vy se staráte pouze o společný trh a už máte historii toho, že eh, hrubě nerespektujete a pohordáte našimi lokálními zájmy. Děkuji, paní Antonecku je další na řadě. Paní předsedkyně, já dnes si beru slovo, eh, abych vám řekla, že si myslím, že Evropa potřebuje novou integrovanou strategii, aby skoncovala s násilím na ženách. V řadě členských států se mm, o tomto tématu diskutuje, ale eh, mm, s předsudky často. Mm, problém domácího násilí Eh, a překračuje ten svět našich ideologií a eh, já si tedy myslím, že je třeba bránit i mm, psychickému násilí na ženách. Eh, podle nových studií tento typ násilí vede potom posléze k fyzickému násilí. Zde mm, španělské předsednictví mm, stanovilo si jako prioritu právě boj proti tomuto násilí, ale já myslím, že to nestačí. Musíme pokračovat i nadále v tomto vytvoření Evropské observatoře boje proti násilí. To je e, něco, co je důkazem, jak je ten problém naléhavý a to bude velice dobrá podpora na, v našem boji. Děkuji. Problem, Paní Blinkevičute. Já jsem velice ráda, že Evropská unie se zavázala bojovat proti chudobě a že letošní rok byl prohlášen Evropským rokem potírání chudoby a sociální vyloučenosti. Vidíme, že 80 milionů žije pod Prahem chudoby. 80 milionů Evropanů. Přestože mají i práci, tak musí bojovat s chudobou den co den, aby přežili. Evropská unie vyhradila 17 milionů eur, aby Eh, přistoupila ke konkrétním krokům. Tam budou semináře, zvyšování vědomí, veřejné konzultace, eh, jež budou bojovat se eh, stereotypizací, což je výborný nápad, ale musí být využívány transparentně, účinně a dosáhnout těm občanům, jež je potřebují. Musíme potrhnout, že jeden rok nestačí k tomu, abychom se vypořádali s chudobou a já bych chtěla vybídnout Evropu i členské státy, aby pokračovali a dlouhodobě se zavázali ukázali všem nám a zajistili transparentní eh, finanční prostředky pro ty, jež je potřebují nejvíc. Děkuji. Eh, myslím si, že izraelská vláda by měla mm, přestat s rozšiřováním eh, osad v palestinských územích. Myslím si, že zostřování útoků izraelské armády vůči palestinskému obyvatelstvu ukazuje, že e, tady skutečně dochází k e, uskutečňování e, zločineckých plánů Izraele vůči palestinskému lidu skutečně byly další eh, vražedné útoky vůči palestincům, nicméně Izrael je podporován kvůli svým vztahům k Evropské unii, ke Spojeným státům a k NATO. Tato podpora eh, jasně ukazuje, že je to sporné. Izraelský premiér byl nedávno ve Spojených státech a ze strany Američanů zaznělo, že Izrael je více než prioritou eh, vzhledem eh, ke strategické poloze a vzhledem k celkové situaci. Děkuji. Eh, děkuji a nyní pan, pan Paška, prosím. Pane Paško, prosím. zůstalo na území Maďarska okolo 400 tisíc Slováků. Eh, maďarská menšina na Slovensku je stejně početná jako slovenská menšina v Maďarsku. V Maďarsku je ale situace jiná. Slovenská menšina je zdecimovaná, eh, její počet se snížil na jed, ani na jednu desetinu původního počtu. Je to tím, že slovenská vláda eh, Mm, poskytuje maďarské vzdělání na 700 školách a maďarská vláda poskytuje vzdělávání ve slovenštině pouze na jedné škole. A proto eh, pan prezident Sojoma, což je člověk, který nečinně přihlíží, jak jeho administrací národní nosní menšiny. Já si myslím, že se to nedá hodnotit jinak, než jako eh, zlomyslná provokace. Eh, Srbové eh, eh, a Slováci se o svoje národní menšiny na rozdíl od Maďarů skutečně eh, starají. Neustále se objevují varování, že v Maďarsku dochází k totální asimilaci národních menšin. Děkuji a nyní pan Nikolesku, prosím. Paní předsedkyně, Evropská unie má velice striktní pravidla o bezpečnosti potravin. Producenti jsou nuceni hodně investovat eh, proto, aby mohli respektovat pravidla. I přesto všechno 75% eh, všech kuřat eh, eh, v Evropě je nakaženo bakteriemi podle nedávných studií příslušného úřadu. Jde o eh, salmonelu a carbinobacter, což jsou dvě toxické bakterie, které se nachází v, v třech ze čtyřech kusů těchto kuřat na jatkách. A to je něco, co mm, by v nás mělo vzbudit určité otázky. Za prvé, co udělat, aby Evropa neměli přístup k bezpečným kvalitním potravinám a za druhé eh, mm, ta platná pravidla, i když eh, jsou velice byrokratická, tak možná si nejsou nejlepší. Děkuji. A nyní má slovo pan Tabaždy. Sorry a two thousand and seven es uniós borpiaci rendtartást az új tagállamok. Co se týče eh, nařízení o vinných trzích, tam se snaží členské státy toto nařízení eh, realizovat, implementovat a Evropská unie nemá možnost hlídat ty, jež to poruší, protože například tokajské víno, to, co se eh, může smí popisovat jako tokajské víno, to už bylo registrováno, ale tam i to zeměpisné označení eh, porušuje jednu i druhou kategorii, ať už se to chrání jménem nebo původem. V Bachostaku tam už slovenská otázka není. Komise už se problému eh, ujala a v, na Slovensku neexistuje už slovenské eh, právo, vlastně už nemá, nemá platnost, takže komise by se to měla. Pani předsedkyně, Evropská služba... Pani předsedkyně, Evropská vnější služba bude vlastně takovým diplomatickým eh, korpusem, jež bude reprezentovat Unii a pomáhat vysoké představitelce. Eh, v působení tohoto eh, diplomatického korpusu musí respektovat zeměpisné eh, reprezentativitu. Každý tam musí být zastoupen, každý stát, přizměřeným způsobem, aby toho mohlo být dosaženo. Tak musíme postupovat eh, rovným způsobem i při náboru. Ale jakým způsobem se to dosav, dosud vytváří? Tam by měli být úředníci generálního sekretariátu rady a komise a rovněž e, ti, jež tam budou vysláni svou mateřskou zemi. Diplomaté Vyslání členskými zeměmi budou však pouze třetinou e, celého e, počtu kromě toho bychom rovněž měli postupovat podle pravidla přiměřeného zastoupení všech členských států. Přece e, i úředníci, jež pracují v Unii, jsou vybíráni podle klíče a tady nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být. Paní předsedkyně e, přerušuje a říká další řečník je pan Teže. Obrigado, senhor presidente. A Unie Europeia celebrou recentemente no âmbito da Organização Mundial do Comércio um acordo com os Děkuji, paní předsedkyně. Evropská unie eh, podepsala dohodu v rámci VTO s Jižní Amerikou, kde došlo k velkému snížení tarifů na banánech. A, eh, a, a mm, Eh, kdyby byla odložena účinnost této eh, dohody, tak by to mělo velký negativní dopad na producenty třeba v Madejře, na další producenty zde, kteří mají velký problém kvůli klimatickým eh, geografickým podmínkám a měli by permanentní problémy, což by i způsobilo problémy s jejich rozvojem. Takže banány eh, produkované na Madejře a na Kanárských ostrovech by měly těžit, eh, profitovat ze zvláštních podmínek kvůli geografickému položení. Děkuji. Děkuji nyní paní Chaldes. Pane předsedo, už je to více než rok, než SR Technics, eh, firma, jež vyrábí součástky k letadlům, říkala, že zavírá a přišli jsme o tisíc, přes tisíc pracovních míst. Abychom to mohli vynahradit, tak jsme v říjnu 2009 eh, eh, podali žádost v rámci unijního globalizačního eh, fondu, ale tam to komise odmítla jako nedostatečně vyplněný formulář a mohu potvrdit, že pět měsíců později a stále ještě irská vláda nepředložila novou, nový formulář. Trochu se nechala rozptýlit kolapsem vlastní duševního autorství a potenciál přenesení práce těmto lidem je stále ještě na pracovním stole ministra. A mohli bychom si představit, že eh, takováto nečinnost by mohla být, eh, mít nějaký důvod, ale Erská vláda by měla něco s tím. Další je pan Komucakos, paní předsedkyně. Komucakos? Je to pan Komocakos? Vypadá to, že tady není, dobře, takže pan Cezara, prosím. Děkuji bardzo. Paní převodničonca, koleżanki. Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já se obracím na vás, zejména eh, na pana komisaře Potočníka ve věci, jež jež se zabývá um, sportovní komunita um, těch, jež jezdí, um, jak se rychlo na rychlodráze tam jde o řízení hlučnosti tohoto sportu dostíhových automobilů. E, my jsme nuceni, abychom si dávali jiné tlumiče na ta vozidla. Jednak je to méně atraktivní pro diváky, jednak je to hlučné, což je atraktivní pro e, obvyklého e, navštěvníka závodního, tohoto závodního sportu. A navíc je to nebezpečné pro toho závodícího, ohrožuje to na zdraví a na životě. Tak já bych se chtěl obratit na pana komisaře komisaře Potočníka, aby zvážil iniciativu ke změně jež závodní e, sporty e, z této direktivy, z této směrnice vyloučí. E, další pan to. Paní předsedkyně, Miloševičově eh, zemi eh, ve Vojvodině v, Srbi, v Srbsku jsou potlačovány maďarské menšiny eh, a nikdo se tomu nepodívá, nikdo se nebrání. Ve Vojdině žilo mnoho eh, Maďarů, byla tu čtvrtina obyvatel maďarského původu. Nicméně eh, tím, že se tu začalo rozšiřovat většinové obyvatelstvo, eh, počet Maďarů neustále klesal až na 13 ehm, Masové potlačování menšin bylo prováděno nechválně známou srbskou tajnou službou. A tato tradice se nyní pro, nyní se v ní pokračuje i uh, proti Maďarům. Já bych tedy uh, poprosil o to, abychom uh, zabránili tomuto terorismu vůči Maďarům. Myslím si, že uh, pro vstup Srbska do Evropské unie by mělo být podmínkou to, že budou uh, oškodněny oběti uh, po, v rámci, ke kterým došlo v rámci války. Děkuji, říká paní předsedkyně. Bitte schön, Frau Ziništin. Paní prosím, máte slovo. Paní převodničonca, koleżanki. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, ženy nejsou dostačujícím způsobem zastoupeny ve vědě a v bádání. 30% eh, badatelek jsou ženy a pouze 18% profesorek a eh, ve vedoucích pozicích pouze 27%. V Polsku je jich pouze 17% v akademických institucích a Polsko je tím pádem na předposledním místě v unijní 27. Proto je velice důležitý tento vědecký projekt, jež se jmenuje jmenuje Ženy ve vědě a to připravuje polské akademické eh, grémium. Snažíme se hledat reálná řešení proti diskriminaci žen eh, Takovéto občanské projekty, jež občané tvoří a zároveň z nich budou těžit, mají největší šanci uspět a já apeluji na Evropskou komisi o podporu a praktickou podporu těmto organizacím, jež se těchto akcí ujímají. E, kdykoliv se občané Unie obracejí na komisi, tak se jim vždy musí odpovědět. Děkuji. Děkuji a nyní Jim Higgins. Uh, jak eh, jsem již řekl, já jsem velice rád eh, slyšel zde mm, to, že komise hodlá zrevidovat eh, směrnici o o mm, že hodlá napravit určité slabé stránky, poněvadž zde e, tato směrnice nezakládá žádnou ochranu pro lidi, kteří si e, pořizují e, například zájezdy mimo Evropskou unii online, tedy jde o zlepšení ochrany spotřebitele v tomto směru, protože stávající směrnice má velké slabiny. A eh, jsem velice rád, že i bývalý komisař eh, přišel s toto iniciativou nové úpravy. Děkuji. A posledním řečníkem je pan Pašku. Prosím. Před 20 lety Rumuni umírali pro svobodu, včetně eh, svobodu školství, eh, která se měla osvobodit od eh, státní nadvlády od té doby si snaží užívat a bylo by smutnou ironii, kdyby současný pokus rumunského ministerstva školství uspěl tom, že se snaží rychle eh, protlačit zákon, který tuto svobodu omezuje a snaží se znovu politizovat systém vzdělávání. Například eh, ředitele by museli být potvrzováni ministrem, který je politicky jmenován, univerzity by byly nuceny se eh, sjednocovat podle volných kritérií, dokonce by mohly být zabavovány a rušeny a já to považuji za povinnost sdělit všem eh, akademikům a profesorům v tomto grémiu, že je to celá jasné narušování Lisabonské strategie a to nemůžeme v novém členském státě tolerovat. Děkuji. Děkuji. Eh, nyní eh, končíme s tímto bodem pořadu jednání jednominutových projevů. Děkuji za vaše pochopení a rovněž za velikou disciplínu v tom, jak jste dodržovali váš čas a doufám, že všichni ti, jimž se nedostali,